zpráva Angeliky Mlinár, začlenování hlediska rovnosti žena mužů do činnosti Evropského parlamentu. Nejprve paní zpravodajka, máte slovo na čtyři minuty, prosím. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, jde o zajištění skutečné rovnosti genderu v naší společnosti. Konkrétní myšlenky, jak efektivně e, realizovat rovnost pohlaví, se musí dostat k srdcím a myslím lid, lidí. A tato rovnost se musí stát e, skutečnou každodenní záležitostí. To ovšem bude znamenat e, zásadní změny ve způsobu myšlení, nejenom ohledně zacházení se ženami, ale jde také o pochopení rovnosti mezi lidskými bytostmi obecně. Je to oblast tak širokých implikací, že eh, tady vlastně existuje stále velká opozice. Většinou se ženy v tomto směru angažují, aby také posílili vědeckou a strategickou základnu pro eh, všechny ty kroky, které jsou ještě nutné, aby se takzvaný genderový mainstreaming stal skutečností. Já bych chtěla opravdu poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli k této zprávě. Eh, spolupracovali jsme vysoce konstruktivně a efektivně. Eh, a jsou to tito kolegové. Nikavána. A právě díky e, této velice produktivní horizontální spolupráci máme teď e, výsledek a tím je sdílený a vyvážený text. Pro veřejné mínění je gender mainstreaming něčím neznámým a spíš spochybňovaným. V praktických e, aspektech se jedná o integraci genderové perspektivy do vytváření, implementace a monitorování všech všech politik. Začlenuje to rovněž eh, také eh, celou řadu programů, které mají za cíl eh, prosazovat rovnost mezi muži a ženami. E, ve zprávě je také uvedeny, jsou uvedeny důvody, které jsou zásadní. Tři hlavní důvody, proč musíme posilovat mainstreaming, jsou tyto. Gender mainstreaming je postupem, který umožňuje rovnost pohlaví v oblasti vytváření politik a koncepcí a horizontální přístup je jedním ze dvou dimenzí. Pak jde také o zastoupení mužů a žen v určitých oblastech a zde samozřejmě se výsledky politik se do výsledků politik tato skutečnost promítá. Nicméně komise do tohoto zatím eh, příliš eh, nevstoupila. Není tady dostatečný důraz. A pak je tady ještě otázka eh, vytváření struktur pro gender mainstreaming. Naše analýze ukazuje, že systém je zatím dost fragmentovaný a není příliš efektivní. Je na čase přijmout korektivní a eh, efektivní opatření a zajistit také zpětnou vazbu, abychom zabránili tomu, že toto usnesení zůstane pouze na papíře. Nejlepší způsob, jak zajistit eh, genderovou rovnost, je jít dobrým příkladem. Gender mainstreaming a genderová rovnost jsou zásady, které jsou zakotveny v našich smlouvách a kdo jiný než evropské instituce by měl jít tím nejlepším příkladem při implementaci? A proto jsme ve zprávě také přišli s myšlenkou vytvoření interinstitucionální sítě, začlenující také komisi a radu. E, myslím, že jde o to, abychom se také zabývali, jak se gender e, e, promítá do E, dalších politik a do toho, jak mohou ženy a muži lépe v tomto směru spolupracovat. My ještě máme velkou cestu před sebou, ale každopádně věřím, že tato zpráva e, bude dalším důležitým krokem, abychom dospěli k realizaci těch velmi ambiciozních cílů. Děkuji, paní zpravodajko, a e, teď pro tento bod jdeme cestou Catch the Eye. Je tady celá řada přihlášek. Teoreticky bychom měli tomu věnovat pouze pět minut, umožníme trochu delší čas, ale prosím vás všechny, abyste hovořili stručně. Takže nejprve paní já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce mlinarové za předložení zprávy protože domnívám se že je e, správné aby evropský parlament jak sama ona řekla šel příkladem a zhodnotil to jaké příležitosti dává ženám jak političkám tak také ve vyšších administrativních funkcích. v této oblasti shledáváme vážné nedostatky a proto doporučujeme aby vedení evropského parlamentu se touto situací zabývalo aby dosáhlo vyššího zastoupení žen zejména právě v těch vyšších administrativních funkcích kde by to mělo být až těch forty a aby také pro ženy zde byly vytvářeny podmínky pro to aby tuto funkci mohly vykonávat. myslím že to jsou všechno velmi správná opatření. bohužel v této zprávě jsou ale návrhy se kterými nemohu souhlasit například to aby gender mainstreaming byl předmětem školení certifikovaných kurzů aby každý výbor musel zpracovat akční plán pro toto začlenění do své agendy. obávám se že jde o velkou administrativu která by nesplnila ten účel. takže pokud tyto pozměňovací návrhy budou přijaty zůstanou nebudu moci pro zprávu hlasovat. děkuji. Já jsem vás všechny požádala, abyste prosím byli struční, aby mohlo promluvit co nejvíce lidí. Děkuji paní Wald. Uh, Děkuji paní předsedající. Já mám dneska narozeniny a zítra je 8. březen MDŽ. A eh, k podivu ještě další náhoda. Eh, také moje matka má zítra narozeniny. A já jsem eh, velice ráda, eh, že spolu mohou slavit eh, generace žen a že zároveň ten týžden bude Evropský parlament hlasovat pro ty nejvyšší standardy a pro přímo příkladné poměry v oblasti genderové rovnosti ženská práva a rovnost pohlaví byla vždy prioritou evropského projektu a proto je velmi případné, že právě o MDŽ se podíváme kritickým zrakem sami na sebe a ukážeme, kdo tady vlastně rozhoduje a jak se toto projevuje v našich strukturách. A já tedy skutečně chválím tuto zprávu. Paní Tomašic. Já naprosto podporuji eh, lepší zapojení žen do politiky a společnosti. Jedině takto eh, můžeme zlepšit sociální politiky, eh, které budou ku prospěchu obou pohlaví. Já myslím, že musíme pomáhat ženám, aby se jim lépe dařilo biznisu. E, také ve firmách by měly být databáze talentů, které budou podporovat pokrok. Evropské instituce by měly být v čele tohoto procesu. E, bohužel e, nemohu ovšem tuto zprávu podpořit, neboť se ubírá nesprávným směrem já jsem opravdu nikdy neslyšela strašnější návrhy pro harmonizaci eh, soukromého a pracovního života. Opravdu nemůžeme dovolit, aby se takto zacházelo, eh, zasahovalo politikou eh, do soukromého života. To nebylo ani za totality. Děkuji vám, paní předsedající. Na rozdíl od své předřečnice bych chtěla se eh, paní zpravodajce eh, podpořit bezvýhradně. My eh, jsme to v eh, výboru velice eh, velkou většinou podpořili. Je to ten pravý čas k MDŽ a opravdu pokud se týče genderového mainstreamingu, tady musíme vykonat ještě mnoho práce, ať už se tady týče podílu žen zde, případně podílu žen na předsedkyní výboru, předsede výboru, prostě všeho, o čem tady rozhodujeme, ale třeba taky genderový budgeting, eh, což eh, už dávno, eh, jak si odsouhlasila rada i Evropský parlament. Skutečně po těch krásných slovech by měly následovat skutky a praxe, zejména to posílení genderového mainstreamingu v práci tohoto parlamentu v jeho jednacím řádu. Děkuji vám. Paní Tont. Hvala lepa za besedo. Seveda se želim najprej zahvaliti. Děkuji vám. Chtěla bych eh, paní zpravodajce poděkovat eh, za dobrou odvedenou práci Eh, je to zřejmě jenom eh, náhoda, že zítra je eh, Mezinárodní den žen a já si myslím, že těmito tématy bychom se měli zabývat také jindy. V mnohých oblastech přetrvává značná míra nerovnosti, například v podnikání nebo v oblasti zastoupení žen eh, na vedoucích grémích podniků. Já si myslím, že eh, změny eh, ve společnosti, v politice, posílení účasti žen v rozhodovacích pozicích, já myslím, že to by také pomohlo efektivnějšímu fungování podniků. Důležité je, abychom se jednoho dne dopracovali do situace, kdy nebude třeba zajišťovat rovnoprávnost žen kvotami. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, eh, nám jde o to, abychom zjistili, jaký vliv má genderový mainstreaming na politiku. Jde ale nejenom na politiku zde, na, vůbec na veřejnou politiku v Evropě. Eh, rovnost to je de facto eh, lidské právo, právo eh, společenské spravedlnosti. My tedy vítáme toto rozhodnutí, kterým se žádá, aby při všech pracích, které odvede Evropský parlament, se následně provádělo posouzení dopadu na genderový mainstreaming. A tady hovoříme třeba také o věcech, jako je eh, přerozdělování bohatství a já si myslím, že to je skutečně nad, eh, nad, nutné, tak jak to máme. Jste navrženo. Vážená paní předsedající, Eh, vážená paní předsedkyně, eh, čtení této zprávy je dosti eh, neuvěřitelné. Například uplatňování hlediska rodové rovnosti prý musí zahrnovat práva a perspektivy osob LGBTIQ, všech politických a rodových identit a tak dále. Jaké všechny identity má zpravodajka na mysli? Eh, existují ještě takové, i takové, které teprve někdo vymyslí. Eh, také by politiky EU měly tedy eh, rovnoceně podporovat chlapce a děvčata, muže a ženy a ostatní genderové identity. A máme tady snad ještě někoho jiného než chlapce a děvčata? Eh, také význam eh, a pozitivní dosah používání rodově a neutrálního jazyka ve svých činnostech, to já nevím. Eh, předpokládám, že to skutečně nemyslíme vážně. Snad chápeme všichni pravou podstatu rovnosti mezi muži a ženami. A prosím, abyste zítra podpořili pozměňovací návrh číslo 4, který je alternativou k této zprávě. Pověřenice i vama i svim kolegicama i svim ženama. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych velice eh, ráda nejprve všem popřála mm, vše dobré k Mezinárodnímu dni žen, který nás čeká zítra. Ovšem tato zpráva nezlepší status žen, nesníží nezaměstnanost žen, nezvýší jejich platy či valorizaci jejich práce doma, nesníží to zneužívání žen. Hmm, tím vlastně pouze výbor FAM bude nadřazen ostatním výborům parlamentu a poruší se veškerá demokratická práva v Evropském parlamentu. Bohužel zde budeme mít další procedury, administrativní zátěž, papírování. To znamená, že zde bude čím míň, čím dál tím míně transparentnosti a více problémů žen právě. Proto bohužel nemohu tuto zprávu podpořit. Děkujeme. Paní Bostrok má slovo. Ja, es geht um die Umsetzung. Eh, jde o eh, realizaci eh, genderové ideologie v interní organizaci Evropského parlamentu. Tady skutečně se žádají žádá se eh, tedy, aby třeba eh, také náborová eh, politika brala v úvahu také lesby, intersex a další lidi. Skutečně je neuvěřitelné, jak se tady někdo dovoluje takto plítvat prostředky kvůli genderové ideologii. Doufám, že se to připomene před příštími volbami. Děkuji, pan Kelly. Nejprve bych rád poděk, nejprve bych rád popřál vše dobré kolegyně k narozeninám a mohu říct, že náhodou je to rovněž, jsou to eh, narozeniny mé matky. V roce 73 ženy, vdané ženy, eh, nemohly pracovat ve veřejných službách, Poté došlo ke změně těchto pravidel, myslím si, že to je správné a od té doby to funguje jinak. Evropská unie se skutečně snaží bojovat za genderovou rovnost a já to podporuji. Máme Měli jsme u nás parlamentní volby, 25% kandidátek bylo žen, vlastně poprvé k tomu došlo a i když mnoho lidí bylo proti tomu, eh, bude mít více žen v nové vládě, než tomu bylo v minulosti. A já si myslím, že to je velice dobré pro podporu eh, rovného postavení mezi muži a ženami. Děkujeme, děkujeme, pane Kelly, říká paní předsedkyně. A nyní má slovo paní komisařka Jourová. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Ráda bych poděkovala paní Mlinár za návrh této zprávy, která se zabývá genderovým mainstreamingem v Evropském parlamentu. Toto je nesmírně důležitý nástroj pro dosažení skutečné rovnosti mezi muži a ženami. Je to článek 8 smlouvy o fungování Evropské unie, který to zajišťuje a který říká, že ve všech našich aktivitách Evropská unie musí bojovat proti nerovnostem a podporovat rovnost mezi muži a ženami. Genderový mainstreaming je proto ne naše volba, ale je to povinnost. Veškeré instituce, včetně Evropského parlamentu a Evropské komise, jsou konfrontovány s touto neustálou výzvou včlenit genderový mainstreaming do své praxe a neustále zlepšovat jeho efektivitu. Takzvaný duální přístup specificky zacílených eh, aktivit v této oblasti na jedné straně a genderového mainstreamingu na druhé straně se zdá být úspěšný nejenom na evropské, ale i na národní, regionální a regionální úrovni. Evropská komise aplikuje tento duální přístup i v rámci nedávno publikované strategie eh, genderového mainstreamingu pro rok 2016-2019. Genderový mainstreaming je srdcem této agendy a snaží se implementovat všech, tyto aspekty do všech našich politik, legislativy a i finančních programů. Jak to vypadá v praxi? Znamená to neustále úsilí prosazovat perspektivu eh, genderového mainstreamingu do všech našich aktivit a činností hodnotit i analýzu dopadu na muže, ženy a převzetí odpovědnosti za přizpůsobování této problematiky v případě potřeby, tak aby rovnost mezi muže a ženy byla prosazována a eh, aby nedošlo k pokračování nerovnosti. je implementovat monitoring v této oblasti a právě proto eh, potřebujeme strategické zaangažování, které jsme oznámili. Evropská komise v roce 2017 eh, zveřejní zprávu v tomto ohledu a bude, máme zde i e, interní skupinu, kterou řídí DG pro justici a spotřebitele. A tato skupina bude hrát klíčovou roli e, pro implementaci genderového mainstreamingu na straně komise. Na závěr, paní Ward, e, ráda bych vám popřála vše dobré k vašim dnešním narozeninám a všem nám bych rovněž popřála vše nejlepší k Mezinárodnímu dní žen, který nás čeká zítra. Poděkovala zároveň za pozornost. Děkujeme, vážená paní komisařko, a my samozřejmě rovněž blahopřejeme všem, kteří